Zahajuji zasedání, které bylo přerušené 7. dubna 2010. Dámy a pánové, prosím, abyste zaujali svá místa v sále. Právě zahajujeme naše plenární zasedání. Už jsme ho respektive zahájili před několika vteřinami. Máte k dispozici protokol zasedání ze 7. dubna 2010. Jsou k němu nějaké připomínky? Nikoho nevidím, tudíž tento protokol byl schválen. při písemné prohlášení 71 lomeno 2009, který předkládají poslankyně eh, eh, Elizabeth Lin, Michaela Tremopolusa, Livia Jaroka, Livia Joager Odenberg ve věci Eh, boje proti rakovině prsu v Evropské unii. Více než polovina poslanců to podepsali, proto v souladu s článkem 123 jednacího řádu bude eh, předána příslušným adresátům a zveřejněné ve znění, které bylo schválené během zasedání 24. února 2010. Jména signatářů budou uvedeny v protokolu ze zasedání. Chci se zeptat paní Lin, zda by se přela se k tomu vyslovit. Prosím, paní Lin, máte slovo. Děkuji, chci jenom všem poděkovat za to, že podepsali tuto písemnou deklaraci 71 o rakovině krv prsu. Většina víte, že je to jedna z hlavních příčin úmrtí mezi u žen v létě 35 až 59 Evropské unie.